chráněna, je potřeba je anonymizovat, umožnit přístup a zároveň chránit její majitele. Zdravotnictví je pochopitelně prerogativem členských států. Na druhou stranu je potřeba vzdělávat i lékaře a pacienty. Neměli bychom zapomínat na to, že veškeré postupy techniky nemohou nahradit lékaře. Bez všech databází nesmí zapomínat na jednotlivce. Děkuji. Děkuji. Paní Šojdrová, prosím pane předsedající toto usnesení jsem podpořila protože věřím že digitalizace určitě zlepšuje zdravotní péči dostupnost efektivnost a je jedním také z řešení nedostatku zdravotnického personálu a této

Já už více jak pět let se pohybuji v těchto prostorách a s lítostí musím říci, že o zdravotní péči evropských občanů hovoříme bohužel opravdu velmi zřídka. A je to něco, co spadá sice do pravomoci jednotlivých členských států, ale není akceptovatelné, aby zdraví a životní výhledy vlastně našich občanů nebyly zohledňovány. Je naprosto neakceptovatelné, aby kvalita zdravotní péče byla tak odlišná mezi jednotlivými členskými státy. A samozřejmě všichni víme, že ono ehm, to je velký rozdíl, jestli žijete eh, ve východní nebo západní Evropě, nebo například u nás v Maďarsku. A proto si myslím, že musí existovat nějaký minimální program, minimální standardy pro kvalitu zdravotní péče. Prostě standardy, minimální standardy, které zajistí opravdu co nejvyšší rovnost zdravotní péče pro všechny naše občany. Děkuji, děkuji. Pan Kory Palmer, prosím. Děkuji. Já jsem podpořil toto usnesení, neměl jsem o tom žádné pochybnosti. Technologie, digitální rozvoj, lepší používání údajů může být přidanou hodnotou, která může zlepšit všechny části zdravotnictví na celostátní úrovni, národní, eh, mezinárodní úrovni i místní úrovni. Ale musíme se dát pozor, je potřeba se postarat o to, abychom měli dostatečné pojistky, které budou chránit některé z těchto údajů, především zdravotnických individuálních záznamů. Když je agregujeme na populační úroveň, tak mohou pomoci vyvíjet nové technologie a nová, nové léčebné postupy, ale musíme si dát pozor, jak budeme přistupovat k těmto údajům. Nedělejme z nich komerční produkt bez nějakých pojistek. Je potřeba tyto údaje chránit. Děkuji a v neposlední řadě pan Billy Kelleher. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro toto usnesení a to z toho důvodu, že digitální technologie mohou zlepšit zdravotnictví především na venkově, v Irsku, především v oblasti psychiatrického zdraví. Eh, u nás lidé mají velmi dlouhé čekací lhuty, než dostanou termín a pokud takovéto služby budou moci být poskytovány přes internet, tak to určitě pro ně bude lepší. Eh, v řadě případů není potřeba, aby se pacient viděl s lékařem eh, přímo fyzicky, ovšem tyto služby závisí na tom, aby Irsko mělo k dispozici rychlý internet a irská vláda jej rozvíjí velice pomalu. Bez takového plánu na rozvoj širokopásmového internetu nebudou v Irsku k dispozici tyto technologie tak jako jinde. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tím se dostáváme ke konci vysvětlení hlasování a teď končím zasedání až do 15 hodin a přeji všem přítomným dobrou chuť. tři. Mm-hmm.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

pani předsedající Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Zahajuji zasedání. Zápis ze včerejšího zasedání a přijaté texty jsou k dispozici. Máte prosím nějaké připomínky? Nemáte, tímto byl zápis schválen. Prvním bodem na pořadu jednání je rozprava o kompatibilitě stávající dohody o volném obchodě Evropská unie. Mercosur s novým návrhem zelené dohody. Nebude catch the eye a nebudou modré karty. Začneme autorem, panem Žadotem. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové. Pro ekologii vidět, že zelená dohoda je opravdu středobodem evropské agendy, je skvělá zpráva a skvělý úspěch úspěch vědců, kteří už nám desetiletí upozorňují na to, jak je situace vážná. Je to úspěch pro občany, pro podniky, kteří se začínají mobilizovat a je to úspěch pro ekology po e, evropských volbách. A je to také úspěch pro mládež po celém světě, která se mobilizuje u tohoto tématu a která chce, abychom něco udělali. Je to také skvělá příležitost. Příležitost pro Evropu dát si společný projekt, společný horizont a zajistit, aby naše politika byla pro demokracii, pro technologii, pro to, aby se naše ekonomika znova spustila, abychom vytvářeli na svém území trvale udržitelná pracovní místa, abychom posilovali demokracii a zároveň je to příležitost pro naše evropské spoluobčany, aby vzali zase život do svých rukou, svou potravu, své ubytování, svou energetiku, svou dopravu. Naše společnosti jsou takto roz, tak rozdělené v dnešní době a proto je to tak důležité. Je tady veliký příslip, ale čím větší příslip, tak tím větší tlak na to, aby ho naplnili. Zelená dohoda to nemůže být jenom přejmenování statutu quo. To nemůže být jenom o trošku víc nebo o trošku lépe. Nemůže to být stejný rozpočet, který by byl jenom pře- přenálepkován. Potřebujeme to dohloubky změnit. Zásadním způsobem. Dnes potřebujeme veřejné investice na úrovni jedného, jednoho procenta HDP každý rok. Zachránili jsme banky, můžeme zachránit klima a živé bytosti. A navíc to bude vytvářet pracovní místa a znova to spustí evropskou ekonomiku. Zelená dohoda je o záchraně klimatu, o záchraně živých bytostí, o zvýšení dynamiky ekonomiky, o vytváření pracovních míst. A dohoda s Mercosurem za těchto předpokladů nemůže být podepsána ani neměla být připravena. Všichni jsme o tom diskutovali. Víme o tom, že dochází k odlesňování v Brazílii, což se zdvojnásobilo s Bolsonárem v letošním roce. A víme, do jaké míry tento prezident atakuje každý den lidská práva. Práva žen, svobodu, a místní obyvatelstvo, homosexuály, všechny atakuje a jménem evropských hodnot, jménem živých bytostí a klimatu bychom neměli přistoupit na tuto dohodu. Dohoda s, Merkokure, s Mercosurem je v podstatě vysílat německá auta a dovážet soju a hovězí. Prostě taková Evropa zelené dohody být nemůže. Taková Evropa by přispěla jenom ke globalizaci špatného jídla, utrpení lidí, odlesňování a klimatických problémů a vylidňování venkova jak v Mercosuru, tak v Evropě. Známe svůj model zemědělství, který závisí na dovozu a, proteinu z rostlin a v podstatě každý rok toho dovážíme tolik, že by, že by pěstování zaplnilo celé Německo. Nemůžeme jenom zastavit tato jednání s Mercosurem, musíme se znova podívat na svou společnou zemědělskou politiku. Návrh, který jste nám předložil, pane Hogané, nemůže odpovídat, nemůže být v souladu s, se zelenou dohodou. Stále intenzivnější zemědělství, stále větší dovozy, to prostě nemůže být společná zemědělská politika. Změňme ji, změňme obchodní politiku, Zelená dohoda může být opravdu skvělou příležitostí pro Evropu. Paní von der Leyen dneska ráno řekla, že je potřeba poslouchat evropské občany. Tak je poslouchejte, oni nechtějí Mercosur. Chtějí, abychom my byli ambiciozní, abychom my konkrétně konali pro klima, pro biodiverzitu a demokracii. Děkuji. Merci beaucoup. Now I would like... Děkuji a teď dávám slovo radě, prosím. Máte slovo. Paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, co se týče této debaty, tak to je samozřejmě pro nás velmi závažná. A to jen týden po představení nového evropského Green Dealu. Samozřejmě nemůžeme pochybovat o tom, že stojíme před opravdu obrovskými environmentálními a klimatickými výzvami a Evropská unie musí hrát zásadní roli. Musíme se samozřejmě také zeptat, proč jsme doposavat nejednali rozhodně ta současná situace prostě není akceptovatelná. My potřebujeme opravdu spolupracovat tak, abychom přetvořili naši společnost a také naši ekonomiku tak, aby se z nich staly oblasti života, které jsou více udržitelné. Necháme na komisi, aby lépe a do větších podrobností představila svůj program. To znamená, že by bylo předčasné, kdybych teď v tuto chvíli k tomu zaujímal nějaké stanovisko. Ale mohu říct si pouze jednu věc. Evropská rada bude jednat konstruktivně v rámci celého vyjednávání s cílem eh, dosáhnout opravdu co nejlepšího Green Deal, protože ta se bude týkat všech politických oblastí a budeme ji muset zcela eh, opravdu vážně zvážit. Ráda bych se dnes omezila tady a zaměřila právě na obchodní dohodu s Mercosurem. Jsem si jistá, že velmi mnoho z vás k tomu zastává velmi jak se takové vyhraněné stanovisko. Já vím, že se o tom hodně jednalo i v souvislosti s velkými amazonskými požáry, které měly také devastující eh, dopady. To znamená, nechceme to opakovat, ale stejně jako tady v Evropském parlamentu, tak i na půdě rady se hodně debatuje, i když ta debata je samozřejmě v té první, jak se takové té iniciační fázi. A v tuto chvíli dochází k prvnímu přeskumu. Obchodní eh, dohoda s Mercosurem by měla být udržitelná i z úhlu pohledu našeho Green Dealu a naší zelené agendy. To je jasné obchodní dohody by měly přispívat k těmto cílům. To znamená, je důležité, abychom my vyváželi na venek a ven naše zelené standardy. A mohou být také důležité tyto standardy právě proto, aby i jinde na světě vznikaly nové standardy a byla přijímána nová politická opatření v tomto směru. Miliony nových pracovních eh, míst závisí na obchodu. Proto obchod musí i nadále pokračovat, ale zároveň musíme zajistit, že obchod bude podporovat udržitelný rozvoj, že bude také přispívat k ochraně klimatu a k udržitelnosti naší společné